Frakce EPP a EFD eh, mi předali žádosti o jmenování do výboru a tento seznam bude jen zasedání zveřejněn. Pokud proti tomu zápisu nebude podána námitka, tak tato jmenování budou považována za schválená. Příslušný výbor vydal opravu k textu, který byl